Ja, dann ähm, geht's jetzt los. Můžeme tedy začít a je to ta směrnice o službách. A hned máte slovo, pane Matesi. Good afternoon. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Dnes bych vás chtěl seznámit s naší auditorskou zprávou týkající se implementace směrnice o službách. Nejpozději později se vyjádřím doporučením, ale nejdříve bych vás chtěl seznámit s naším postupem. Asi před deseti lety iniciovala z komise liberalizaci služeb. V té době se říkalo, že vnitřní trh se zbožím funguje dobře, ale trh se službami narážel na velké překážky jak pro poskytovatele, tak i pro spotřebitele spotřebitele. A e, tady dobře víme, že tato oblast také e, přispívá k růstu HDP. Před deseti lety byla směrnice schválena a byla tam tříletá doba implementace a zde se také předpokládalo zjednodušené eh, postupy tak, aby mohli poskytovatele poskytovat jednodušším, jednoduchým způsobem na vnitřním trhu. Eh, my jsme zjistili, že za posledních sedm let byly cíle splněny pouze částečně a my jsme se zaměřili na to, zdali komise eh, efektivně implementovala tuto směrnici. A my jsme se zabývali dvě dvěma otázkami. Zdali komise správně monitorovala implementaci směrnice a za druhé zdali komise vytvořila také prostředí pro prosazování této směrnice. Naše nálezy jsou následující. Přes to, že implementační doba, transpoziční doba byla tří leta, tak to většina zemí nestihla, a sice 20 zemí. A komise sice monitorovala implementaci, ale vedlo to k tomu, že komise vytvořila příručku a to bylo pouze jeden rok po schválení směrnice a to vedlo ke zpoždění celého procesu. E, e, dále jsme zjistili, že komise nezabezpečila, aby aby služby eh, eh, byly dostatečně monitorovány. Pouze v roce 2014 eh, se hodlala komise těmito údaje zabývat. A nyní tyto údaje budou restrukturovány, znovu nalezeny, ale půjde to pouze do roku 2012. Proto nebudeme moci zjistit, do jaké míry směrnice opravdu zlepšila obchod se službami od svého počátku a do jaké míry přispěla k nárůstu HDP. Téměř po deseti letech po schválení směrnice a po šesti letech implementace je zde nadále prostor pro prosazování uplatňování služeb. A komise také toto zjistila. Na začátku byly odstraněny překážky do roku 2012 a potom došlo spíše k iluzornímu pokrosku. Zpráva komise ukázala, že v době 2012 až 2014 se odstraňovaly překážky eh, jenom v zemích, kde dostávaly země také finanční příspěvky a také e, v jiných zemích byl proces liberalizace opačený. I když liberalizace vedla k výnosům, tak v letech 2012 a 2014 byly tyto zisky pouze malé, bylo to 0,1 HDP. A já bych chtěl v této souvislosti připomenout, že komise jako taková v roce 2012 odhadovala, že ambiciózní implementace směrnice by mohla vést eh, k nárůstu HDP mezi 0,8 až 1,8 a procent, ale zde jsme dosáhli pouze 0,1, ale komise odhadovala daleko vyšší objemy. A naše závěry. Celkově jsme zjistili, že komise byla pouze částečně účinná při implementaci směrnice. Podle našeho názoru byla komise zdrženlivá a také nezaváděla soudní řízení. A to kvůli délce soudních řízení a také kvůli tomu, že si nebyla jistá, že existuje příslušná legislativa, jak postihovat špatnou implementaci. My se domníváme, že komise mohla eh, postupovat rychleji a také tlačit členské státy k implementaci. Komise použila eh, řízení kvůli porušení smlouvy pouze v několika málo případech a k soudu, k Evropskému soudu se dostal pouze jeden případ případ. Bohužel jsme také zjistili, že komise nes nemonitoruje systematicky porušování eh, smluv v souvislosti s liberalizací služeb. My jsme zjistili, že eh, jednotlivá řízení trvají až 20 měsíců takže to bude trvat velice dlouho do ukončení procesu. Komise také připustila, že délka půlka eh, těchto řízení bývá asi 30 měsíců před Evropským soudním dvorem. A namísto toho, aby komise spustila formální postupy, tak komise nyní zahájila pilotní eh, řízení pro řešení eh, implementace směrnice. Ale to nevede k kýženým výsledkům. A také ne nedostáváme žádné informace o ukončených případech v rámci pilotního projektu a takže veřejnost se nedozvídá, k jakému pokroku v této oblasti dochází. A také komise nevydává dokumenty v souvislosti se zahajovanými řízeními pro porušení smlouvy. Vydává pouze určitá zhrnutí pro tyto oblasti. A nyní doporučení. My doporučujeme, aby komise byla odvážnější a prosazovala implementaci směrnice následujícím způsobem. Nadále by měla provádět vzájemnou evaluaci a také kontroly efektivity. A tak je by mohla zahájit komise pilotní projekty, jestliže zjistí problém a to ve, podstatně rychleji než v současné době. Také by měla zveřejňovat řešení těchto problémů tak, aby orgány si uvědomily, jaké existují precedenty také by měly být zkrácena, by měla být zkrácena doba řízení pro porušení smlouvy a veškeré případy by měly být hlášeny soudnímu dvoru. A také se zvažuje jednotná eh, charta, tak aby informace byly k dispozici ve všech, stát, eh, ve všech státních jazycích a legislativ, leg, legislativa by měla také zveřejňovat další eh, požadavky kladené na poskytovatele služeb. My se také domníváme, že by se měla zlepšit legislativa pro ochranu spotřebitele. A dále v budoucnosti, až bude komise zvažovat podobné pilotní projekty, pak by také pro ně měla vydat příslušné pokyny a také je vydat velice záhy. Komise by také měla eh, řešit otázky monitorování řešení eh, problémů. A komise Eh, s námi určitým způsobem souhlasila, ale nesouhlasila s bodem 7, kde také se hovoří o tom, že komise by mohla si zanechat eh, určité důvěrné informace, ale rozsudek nehovoří o tom, že všechny informace by se měly zveřejňovat. My se domníváme, že by bylo dobré zveřejňovat informace o jednotlivých řízeních pro porušení smlouvy. Na závěr chci zdůraznit, že naším hlavním závěrem je, že odstraní odstraňování překážek na vnitřním trhu služeb by mělo být intenzifikováno a komise by měla být odvážnější. My jsme také povzbuzeni tím, že v roce 2015 komise zvýšila eh, svou eh, iniciativu v této oblasti a zahájila více případů pro porušení smlouvy a také zahájila novou strategii na vnitřním trhu týkající blížící se eh, větší liberalizace služeb. Děkuji vám za pozornost. Velice vám děkujeme za tuto důležitou zprávu, eh, která se může stát součástí řízení EU. Je to zvláště zajímavá zpráva, protože nejde jenom o peníze, ale jde o řízení, jde o postupy. Eh, proto je opravdu velice žádoucí, abychom se více dozvěděli. Pan zpravodaj Ali má slovo, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Vážení kolegové, vážený pane Matesi, za prvé bych chtěl poděkovat Evropskému účetnímu dvoru za tuto zprávu eh, ohledně eh, provádění směrnice o službách. Komise eh, provedla hodnocení a snaží se usnadnit provádění této směrnice protože cílem této směrnice je vytvořit jednotného trhu služeb. Týká se to jak poskytovatelů, tak i příjemců služeb. A má být pro spotřebitele jednodušší užívat služby na jednotném trhu. A má zajistit volný přístup ke službám a nevytvářet žádné překážky v oblasti služeb. Všechno tato opatření usilují o vytvoření pracovních míst a o zajištění možnosti volby pro spotřebitele, co se týče transpozice do národní eh, legislativy ke konci roku 2009 účetní dvůr ve svém stanovisku stanovil, že tu eh, nebyl dostatečně pevný právní základ a také právní eh, eh, předpisy pro vymáhání plnění této směrnice. Systematické úsilí nesměřovalo eh, na přeshraniční obchod a vzhledem k tomu celkovému hodnocení a s úsilí o finanční podporu, jak to prezentuje účetní dvůr. Máme tu jeden seznam eh, celé řady doporučení na základě zjištění Evropského účetního dvora ohledně provádění směrnice o službách eh, předkládáme určité návrhy, eh, co může tedy Evropský parlament zajistit. Za prvé, Evropský parlament vítá tato doporučení a žádá, aby je komise v budoucnu respektovala celá eh, řada aktivit je vyloučena z oblasti působnosti, jejich začlenění by bylo náročnější, i když je oblast působnosti omezena. Přesto tato směrnice má celou řadu oblastí aplikací a komise stanovila také celou řadu opatření, aby zajistila řádné provádění. Co se týče ekonomického účinku, tak ten stále ještě není znám. Je třeba odhadnout eh, na základě kvantitativních ukazatelů eh, výstup eh, při uplatňování této směrnice. Je třeba odstranit překážky, zásahy na trhu, abychom sledovali celkový cíl eh, odstranit eh, veškeré překážky, podpořit eh, růst, vytváření pracovních míst a konkurenceschopnost. Je třeba lépe využívat opatření, které komise navrhla, tím, že budeme sdílet řešení problémů je třeba si vyměňovat osvědčené postupy za sedmé. Je vyjádřeno politování, že systém jednotlivých kontakt a evropských spotřebitelských center nejsou dostatečně známy když spotřebitele eh, řeší uplatňování směrnice o službách. Je třeba posílit eh, povědomí o existenci těchto nástrojů. A v neposlední řadě směrnice o službách eh, zůstává omezena na určité poskytovatele a příjemce služeb. Děkuji. Já vám velice děkuji a slovo má kolega Zdechovský. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji vám. Eh, kolegové, já také chci poděkovat panu Matesovi a za Veroniku Fontén, stínovou zpravodajku, bych chtěl v první řadě poděkovat panu zpravodaji za výtečný pracovní dokument a za to, co bylo připraveno, včetně tedy těch hlavních obav e, účetního dvora, co se týče řádné implementace směrnice o službách. Já sdílím většinu zpravodajových doporučení s výjimkou doporučení číslo 5, které apeluje na inkluzi více sektorů. Nesmíme zapomínat, že sektory zahrnuté ve směrnici ty, které jsme vyloučili ze směrnice z různých důvodů, buď protože spadají výlučně do pravomoci členských států, anebo proto, že si vyžadují svoji vlastní specifickou legislativu. A následně bych eh, si přála, aby zpravodaj objasnil, eh, na které sektory se odvět odkazuje, pro to, aby směrnice o službách dosáhla svého plného potenciálu, je zapotřebí, aby přetrvávající bariéry dneška, které zabraňují řádnému fungování interního vnitřního trhu, byly odstraněny. A na druhou stranu komise by měla být zodpovědnější, měla by zajistit řádnou implementaci směrnice a měla by zajistit politiku nulové tolerance. Navíc bych eh, ráda zdůraznila, že eh, začátek těch dvou pilotních postupů nemůže být eh, zablokován jen proto, že je tu, eh, ty postupy jsou zdlouhavé a protože bylo započato eh, řízení proti porušování. Na závěr, vzhledem k tomu, že se odhaduje, že aktivity eh, pokryté směrnici zodpovídají Eh, za 46 HDP a vysoký počet pracovních míst, tak bych ráda zdůraznila potřebu sbírat údaje, které by posílily význam ekonomického potenciálu této směrnice. Děkuji vám. Kolega Flanagan, bitte. Eh, Děkuji vám. A jen jeden takový návrh. Týká se to obecně všech směrnic. Některé země samozřejmě jsou větší, mají více poslanců, více zdrojů, eh, aby se zaměřili na to, jak tedy ta a směrnice slouží v případě Irska máme 11 poslanců a omezené zdroje. A tato směrnice nebo směrnice o habitatu tady jeden z těch hlavních eh, příčin problému je to, že vůbec první věc, o které se slychá, když se činí rozhodnutí eh, v, těm, v těch místních parlamentech, je to, že máme takový dozorčí výbor, Eh, v Jirsku, v našem parlamentu a oni eh, eh, v podstatě se snaží toto sledovat. Já už jsem se na ně obrátil, zda je možné nějak koordinovat vzájemně tuto práci. Oni se tu střetávají neustále s problémy vyplývajících ze směrnic, pokud nejsou vyloženě ušity na míru všem zemím. Samozřejmě nikdy nedosáhnete ideálního řešení vhodného pro všechny, ale prostě často, když se nějaký úředník setká s takovým textem vůbec poprvé, tak to těžko bude kvalitně implementováno. A z toho, co jsem si vyslechl, je tu taková filozofie, že se tu a jak si to ubírá úplně špatnou cestou, i když si přejeme, aby to pokračovalo vpřed. Já si nejsem jisté, jistý, jaký benefit eh, vzejde tady z toho všeho. Myslím si, že bychom to, eh, na to měli ještě zapracovat. Nevidím to jako dobrý plán. Eh, a za komisi pan Almeda Dobré odpoledne, jmenuji se Joaquin Nunes Almeida a jsem výkonným ředitelem oddělení eh, pro služby v DigiGrow. Takže několik takových závěrů, ale v první řadě chci poděkovat účetnímu dvoru za jejich zprávu, kterou samozřejmě převezmeme v maximální možné víře a budeme implementovat a my jsme přijali všechna doporučení s výjimkou e, toho týkající se e, zveřejňování doporučení e, tedy korespondence členským státům o těch pilotních projektech, protože by to poručilo důvěrnost naší korespondence, bylo by to kontraproduktivní, kdyby se tyto informace zveřejnily. A také u pilotních programů, které byly zveřejněny, protože když se pilotní projekt uzavře, tak v podstatě následně aby zveřejnění vedlo k tomu postupu pro porušování. Dále chci říci, že pokud si klademe za cíl mít řádné, eh, rychlou, žádnou rychlou implementaci směrnice o službách, je třeba zajistit to, že tedy ten evropský pilot prokáže, že se nám podařilo do, eh, dosáhnout větší eh, míry, eh, než by se předpokládalo. My už jsme účetnímu dvoru vysvětlili, proč by bylo složité podle tedy pravidlům pro důvěrnost Eh, se nemělo zveřejňovat u evropských pilotů tyto informace, ale oni plní své projekty řádně podle směrnice o službách, takže to je tedy ten záměr, který by měl řídit veškeré rozhodování. V roce 2015 jsme eh, se vynasnažili a identifikovat ty služby, kde jsou podstatné překážky pro integraci ve vnitřním trhu, tedy určité podnikání, architekti, inženýři, účetní a stavebnictví. To jsou sektory, které si budou vyžadovat silnější prosazování nebo nějakou iniciativu komise a zřejmě brzy od nás uslyšíte o konzultaci takzvaného evropského Eh, pasu pro služby, ten se bude týkat těchto eh, služeb. Také pracujeme na různých oblastech, kde soudní účetní dvůr identifikoval jako problematické, to znamená, do konce tohoto roku přijdeme s pri, eh, nástrojem proporčnosti pro napojené profese, to znamená, zda tedy ta národní míra regulace je dostačující nebo ne. Dále se za dva dny chystáme schválit legislativní návrh týkající se geoblockingu, což eh, je eh, zase další takové doplnění k tomu, s čím se počítalo v článku 20 směrnice o službách. No a příští týden přijmeme sdělení o kolaborativním hospodářství, což se tedy konkrétně eh, není obsaženo v té směrnici o službách, ale je to nová, nový způsob o poskytování služeb a komise tady jak si přinese pokyny pro zúčastněné strany o tom, jaká pravidla uplatňovat. Pak ještě, co se týče té námi prováděné práce, budeme muset vylepšit fungování těch jednotných kontaktních míst. Dále také pracujeme na tom, abychom přišli s takovou digitální bránou, což by mělo přijít v roce 2017. A chci říct si členům tohoto výboru, že prostě pracujeme hodně tak, abychom opravdu měli interní trh se službami, ve kterém tedy všichni víme, že vnitřní trh se službami není optimální, ale komise opravdu dělá mnoho, aby se tato situace vylepšila. Například, jak to bylo tou strategií z říjnu loňského roku. Takže samozřejmě pro DG Grow je to, to i pro komisi priorita, aby se vylepšilo fungování vnitřního trhu se službami. A v neposlední řadě, co se týče prosazování, v eh, striktním slova smyslu, tady eh, jak si provádíme takovou praxi, že eh, stanovujeme priority pro určitá porušování u těch případů, kdy evropské piloty nefungovaly. A také bych chtěl říci, že průměrná lhůta, kterou vynakládáme na řešení těchto případů, je nižší než u běžných případů porušování. A ještě chci poukázat na to, že tady se nejedná o představování případů před soud, spíše zabraňovat takovým potížím, které jaksi blokují ten vnitřní trh a vlastně jeho realizaci. A myslím si, že v tuto chvíli je to z mé strany vše a ještě jednou za účetní dvůr vám děkujeme za veškerou práci a my se vynasložíme v této práci nadále pokračovat. No a děkuji předem za jakékoliv připomínky, rád na ně zareaguji. Děkuji. IMCO má na pořadu jednání tuto zprávu 30. května, tak je tedy důležité se spojit s příslušnými kolegy. Tato zpráva účetního dvora na mě velice zapůsobila. Já si vzpomínám, když se ta směrnice eh, odsouhlasovala, to bylo velice mnoho pozměňovacích návrhů, které nebyly v souladu a já jsem si to představovala mnohem horší, to musím říct naprosto upřímně a na mě to velice zapůsobilo, že to v podstatě funguje blokuje. Celá řada věcí se musí ještě doladit, ale eh, tento eh, sektor, to odvětví je ve velkém pohybu, mnohem více než jiné oblasti a já opravdu nemám eh, dojem, že by se to nějak zadrhlo. A že je nutné to tedy rozběhnout. To rozhodně kolega Ali, prosím, ne, je, abych chtěla dát ještě slovo panu Matisovi. Pane Matysi, chtěte, chcete se k tomu ještě vyjádřit? Děkuji, děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěla říci, že účetní dvůr a i mý kolegové jsme eh, velice eh, rádi, když vidíme, jak se eh, komise s velkou energií snaží o zlepšení, co se týče toho hodnocení, tak bych drobně nesouhlasil. Jsou tu některé eh, případy porušení smlouvy, které se dostaly na veřejnost, ale eh, tady nejsou žádné eh, bariéry, co se týče reakce veřejnosti. Jsou to věci, kdy to bylo správně identifikováno a členský stát přijal důležitá opatření. Já si myslím, že to je e, v zájmu členského státu a i veřejnosti, aby věděli o tomto úspěchu. Tedy to je vše, co jsem chtěl k tomu říct. Děkuji. Pan Ali má slovo. vám velice děkuji. Děkuji vám za všechny připomínky. Někteří kolegové již opustili sál, ale já jsem se chtěl dotknout ještě několika dalších aspektů abychom propůjčili ještě větší závažnost e, této směrnici o službách. Některé služby jsou z toho vyloučeny, například finanční služby v oblasti IT a celá řada dalších oblastí. A já jsem v tomto ohledu předložil některá doporučení. Domnívám se ale, že je naprosto zásadní zajistit, aby trh se službami lépe fungoval. Tímto účelem je nutné zajistit, aby členské státy své aktivity lépe koordinovaly. Od roku 2009 jsme byli svědky toho, že některé členské státy Eh, ještě nezačaly provádět tuto směrnici. Tato směrnice nebyla transponována do národní eh, legislativy. I účetní dvůr na to poukázal. Nepodařilo se odstranit některé překážky. A až se to podaří, teprve tehdy bude moci trh lépe fungovat. Děkuji a dostáváme se tedy ke konci eh, našeho programu. Bude hned pokračovat kolega Ali a je to eh, z práva o boji proti podvodům v oblasti DPH, vytvoření konečného jednotného systému. Máte slovo, pane Ali. Благодаря, госпожо председател. Děkuji, paní předsedkyně. Vážené kolegyně, vážení kolegové, viděli jsme, že nedávno schválila Evropská komise akční plán týkající se daně z přidané hodnoty. A sice komise má cíl lepší integrace, lepší zaměstnanosti a také lepší prosperity v důsledku lepšího výběru DPH. Příjmy z DPH jsou ve výši více než 1 miliarda euro a je to hlavní, jeden z hlavních příjmů Evropské unie. Ale tyto příjmy jsou velice rozvětvené a především u přeshraničního obchodu zde je potenciál pro obchody a proto tento systém je třeba zjednodušit a musíme také se postarat o snížení poplatků na společném trhu. Je to velice komplexní, složitý systém, který má zničující dopady na příjmy z DPH a vede také k velkému zatížení malých a středních podniků. Vidíme také, že asi 170 miliard euro jsou eh, nalézají v oblasti podvodů, to znamená, že ročně je to asi 50 miliard euro, které jsou podvodně získány. Tento systém je třeba také digitalizovat. A dále se také musíme postarat o to, aby vznikla lepší důvěra mezi podniky a daňovými úřady. Komise představí nový návrh na výběr DPH Má se jednat o systém, který bude obsahovat různé aspekty a jde o to, aby právě v zemích, kde je potřeba lepšího výběru DPH dosáhnout také, byla situace zjednodušena, bylo lepšího výběru DPH dosaženo. Se stávajícím systémem není možné lepšího výběru DPH dosáhnout. Aktuální systém je nevýhodný pro některé země. Je třeba udělat příslušná opatření právě v malých členských státech, tak aby se vytvořil společný prostor pro výběr DPH a také, aby tento systém mohl být přizpůsoben potřebám digitální zprávy. Eurofisk musí fungovat lépe, také Europol a Eurojust a OLAF musí lépe spolupracovat v boji proti podvodům a také tyto instituce si musí vyměňovat informace v reálném čase. Členské státy musí předkládat spolehlivé a konkrétní informace, což povede k lepšímu fungování systému. Europol a OLAF musí získat přístup k systémům VIAS, BIES a Eurofisk je třeba mít krutce informace, které nám umožní bojovat proti přeshraničním podvodům také evropský úřad evropského veřejného žalobce by zde mohl prospět v boji proti podvodům. Je třeba také spolupracovat s, eh, s třetími státy a vypracovat pro tuto spolupráci lepší pokyny tak aby celý systém fungoval lépe. Je třeba také provést strukturální reformy, tak, aby bychom mohli odstranit veškeré překážky a lépe bojovat proti podvodům. Děkuji vám. Toto téma prochází jako červená nit činnosti našeho výboru a my jsme zde eh, slyšeli různé názory a podle mého názoru, i když bude nový systém schválen, tak podle mého názoru to fungovat lépe nebude. Nyní byly předloženy ještě další návrhy, tak uvidíme, jak se to bude v budoucnosti vyvíjet. A nyní paní kolegyně. Děkuji vám, paní předsedkyně. Také děkuji zpravodaji panu Alimu za předložení návrhu stanoviska. On poukázal na důležité věci, jako například na zjednodušení vnitrostátních daňových systémů. Tyto jednoduché systémy jsou zásadní pro lepší výběr daní a pro boj proti podvodům. Pan zpravodaj také vyzval komisi, aby se více zabývala výběrem DPH jako eh, vlastním eh, eh, finančním zdrojem. Stanovisko také nabízí možnosti zaměřit se na kontrolu rozpočtu. Zde je také požadavek dodatečných údajů, požadavek e, informační výměny, ale toto e, také způsobuje další náklady a toto musí jít ruku v ruce s dalšími úsporami. E, komise uvažuje o úspoře 40 miliard, to znamená, že by se předešlo podvodům ve výši 40 miliard a právě proto potřebujeme také digitalizovat finanční agendu, například výměnou daňových informací. Děkuji vám. A další řečnicí je Ayala Zender. Gracias, Děkuji, paní předsedkyně. Ano, také já bych v první eh, řadě panu kolegovi Alimu chtěl poblahopřát za jeho návrh zprávy, kde jsou tedy obsaženy jeho návrhy a doporučení. A já bych chtěla zejména tady zdůraznit a pokud to máme také zástupce komise, tak bych ráda měla i odpověď, abychom všichni tedy věděli, jak se věci mají kolik ročně vstoupí do rozpočtu EU, pokud se rozhodneme bojovat proti přeshraničnímu podvodu a proti podvodům z DPH obecně vzhledem k tomu, že tady ztrácíme tady vlastní zdroje z našeho rozpočtu, zejména taky vzhledem k komplexnosti a složitosti toho tématu. Takže pokud nám mohou poskytnout nejen tedy ta opatření a plány, ale i nějaký harmonogram, v rámci kterého počít, počítají poskytnout určitou pomoc členským státům, aby ty neměli takový pocit, že ten systém na znovu nabití DPH jako evropského zdroje leží jenom čistě eh, na nich, jak nám řekl pan státní tajemník v německém ministerstvu financí, že co nejlepší je možné udělat, je to prostě vyrvat z vlastních zdrojů Evropské unie. Můj názor je ale opačný, spíše jít cestou tedy kontrolu, kontrol těch podvodů. My jsme eh, ve Španělsku také eh, jak si zaznamenali určitou změnu, určitá situace před krizí, ještě komplexnější po krizi a pak eh, to, s čím tam přišla trojka, to nepočítalo vůbec s tím, že by podstatná část ekonomiky se nacházela v prekérní situaci. Takže já bych chtěla vědět, kolik by se ročně dostalo do rozpočtu EU, tedy s jakým číslem bychom mohli počítat, pokud se tedy stane ten zázrak a podaří se Eh, nějak znovu nabít tedy eh, tu DPH z členských států jakožto vlastní zdroj Unie a pak jakým způsobem, tedy s jakým harmonogramem se počítá, s jakými opatřeními, aby se dosáhlo toho, že členské státy si budou uvědomovat, že tedy nabití DPH jakožto vlastního zdroje je důležitou součástí rozpočtu, který potřebujeme a který i oni potřebují, protože oni jsou často příjemci z tohoto zdroje. Děkuji. Kolega Flanagan. Um, I believe, uh... Já jsem přesvědčen, že jeden z těch hlavních důvodů, proč existuje podvod, je to, že mnozí, kteří byli podrobeni této daní, si to nemohou dovolit, protože je to paušální daň, ať jste milionářem nebo nemáte peníze, tak prostě jste podrobeni stejné části té daně. Je to prostě nespravedlivá daň. Co bych tady navrhl, co by mohla udělat EU, až bude mít tedy další eh, zase názory, že by tu byly prostě určité produkty pro lidi, kteří nemají prostředky, protože lidský charakter je zajímavý. Když musíte přežít, uděláte cokoliv, abyste přežili, ale pak se vy pracují pravidla, která umožňují podvody a lidé to budou dělat. I já bych to dělal, abych nakrmil své děti a připojil bych se do, do těch řad. Nikdo není nucen, aby páchal podvody v oblasti DPH. Pan Rapony za generální ředitelství Taxud, prosím, máte slovo. Ano, děkuji, paní předsedkyně. Nejprve bych chtěl velice poděkovat panu zpravodaji za návrh stanoviska. Bereme ho opravdu pozitivně, protože obsahuje akce, které navrhovala i komise. Řekli jste, že podvod v oblasti DPH se stále opakuje. Není to poprvé, co o tom hovoříme. Komise proto předložila akční plán, že je na čase rozhodnout v této oblasti. Když se podíváme na závěry Rady ECOFIN, 25. května se bude konat diskuze a členské státy přijmou rozhodnutí. Je třeba tedy vytvořit tlak, aby členské státy pochopili, že je třeba zlepšit spolupráci. To je důležité. V této oblasti potřebujeme více Evropy. Je třeba vystupovat efektivněji proti těmto podvodům. Také je třeba to zjednodušit pro podnikovou sféru, zejména pro malé a středně velké podniky. A členské státy vybírají DPH stejným způsobem jako před 40 lety. To znamená, že se ještě nepodařilo respektovat technologický vývoj. Je třeba zdůraznit tuto důležitost. Dále eh, jak je možné lépe bojovat eh, bez podvody v oblasti DPH. Myslím, že je velice těžké provést jakou kvantifikaci. A co se týče tarifů DPH, tak nezdílím eh, to, co se tvrdí, čím nižší sazba DPH, eh, tím méně podvodů. DPH eh, není nástroj pro přerozdělování týká se všech bohatých i, studi- i chudých a studie to také ukazuje. Je obvykle tedy zdaňovat ty, kteří mají normální příjmy a poskytovat příspěvky potřebným. Existují různé studie, které ukazují, že 20 miliard sterlinků stojí nízká DPH, když se tyto prostředky rozdělí mezi potřebnými, tak to stojí 11 miliard. Proto usiluje komise o větší flexibilitu pro členské státy na základě vlastních ekonomických a sociálních úvah. Jinak přijímáme velice pozitivně návrhy pana zpravodaje. Ano, děkuji. A Pan kolega Ali má slovo na závěr. Děkuji. Paní předsedkyně, milí kolegové, eh, milí zástupci Evropské komise, děkuji vám za všechny připomínky. Toto je jistě téma, které eh, se dotýká celé řady dalších témat, o kterých eh, tu pravidelně diskutujeme. A jedna z nejdůležitějších otázek, kterou položila paní Ayala Sander, je otázka, kdy pocítíme dopady na rozpočet, až se tedy začne provádět tato směrnice. Evropská komise to již vyjádřila. Musíme přemýšlet také o tom, jak bychom měli v reálném čase využívat nových technologií, protože, a to je důležité, je nutné zajistit lepší koordinaci a zlepšit administrativně technickou spolupráci mezi členskými státy. Ty výsledky se jistě brzo projeví, tím jsem si jist. A v době krize a její dopady stále ještě přetrvávají. Vzhledem k té velice složité situaci musíme rychle přijmout opatření a děkuji vám. Já vám velice děkuji. Častěji jsme se dostali takto 30. květen je lhůta k předložení pozměňovacích návrhů, myslím ve 12 hodin a 27. června se budeme zabývat tímto tématem. Upozorňuji na to, že na téma podvody v oblasti DPH plánujeme slyšení takže jsme eh, zvědavi eh, na vaše vstupy. Sdělte prosím své příspěvky a vstupy sekretariátu. Teď se dostáváme k bodu 9. Je to zpráva o naší návštěvě v Německu v listopadu loňského roku. Byla to návštěva delegace která eh, věnovala svůj čas zejména vlastním prostředkům. A protože jsem vedla tuto delegaci, chtěla bych vám předložit zprávu a popsat eh, také nutné následné kroky. Sledovali jsme různé tematické oblasti vlastní troje EU, eh, využití prostředků v Berlíně, eh, v Mecklenburgsku, západním Pomořensku a v Hamburgu. Navštívili jsme tedy Berlín, Šverín a Hamburg a starali jsme se o eh, evropské projekty. Co se týče vlastních strojů, navštívili jsme ministerstvo financí v Berlíně, také jsme se setkali eh, s výborem pro evropské záležitosti parlamentu a také jsme jednali s celními orgány v Hamburském pří, přístavu ohledně příjmů, tedy z vlastních prostředků. Pro mě bylo nejdůležitější to, co eh, zaznělo při jednání ve spolkovém sněmu a to, že bychom měli mnohem eh, úžeji spolupracovat když eh, se omezuje tato spolupráce na eh, některá specifická témata. Eh, diskutovali jsme o tom ve spolkovém sněmu a řekli jsme, jaká by byla právní situace, jak by to vypadalo, kdyby k tomu docházelo v jednom členském státu naši kolegové z spolkového stěmu nás skutečně podpořili a proto se k tomu vrátíme. Na spolkovém ministerstvu financí jsme eh, se seznámili s německým postojem, který spočívá v tom, že vlastní zdroje vlastně nemají být součástí příjmu EU to bychom se tím nemuseli vůbec zabývat, jak se vybírají tyto vlastní troje. Viděli jsme, že účetní dvůr eh, konstatuje komplexnost těchto postupů, ale tato komplexnost je problematická pro všechny strany, pro radu i eh, pro zprávu v členských státech. Proto můžeme eh, požadovat, aby tyto vlastní zdroje byly zjednodušeny Sledovali jsme eh, vývoj dvou projektů v Berlíně, využívání prostředků ze strukturálních fondů a zase jeden projekt s využití prostředků ze sociálního fondu Jeden kolega se vyděsil, že musí odpovídat na naše otázky. My jsme eh, viděli, že zpráva prostředků ze sociálního fondu jde eh, přes eh, velmi mnoho mezistupňů. To má různé problémy. I ta míra chybovosti byla vysoká, potom byly provedeny značné změny. Kolega Cele byl primátorem pro sociální otázky v Berlíně a Berlíňané potom pochopili, že je tu celá řada překážek a také situaci zjednodušili. Pan Fajc, který je také přítomen v sále, nás doprovázel. Zjistili jsme, že německé úřady udělali mnohem více, než jsme se tam dostali. 16 procentní míra chybovosti při čerpání prostředků ze strukturálních fondů eh, byla zaznamenána v eh, Pomořansku a tak jde o to, zda provedli nadměrnou korekturu z těch eh, obav, že to nevyhovuje evropským předpisům. My jsme měli podezření, že to bylo dáno tím, že to ani nebyl tolik setrvalý problém. Pane Fajci, bylo by dobré, kdybyste nás informoval, jak tento případ skončil, eh, protože eh, byl trošku zamlžený. A v Hamburku jsme viděli, že celní zpráva tam je eh, opravdu velice výkonná a projevili radost, že se někdo o ně staral. Všude, kam jsme přijeli, projevovali radost a mě to trochu iritovalo, protože to bylo pro nás také něco nového. Bylo jistě dobré se tedy pořádně podívat na stranu příjmu. Kolegyně Ayala Center byla s námi a e, může to samozřejmě kdykoliv doplnit. Co se týče osvědčených postupů, tak jsme dali dohromady několik příkladů a všichni zúčastnění si přáli zjednodušení postupu. Myslím, že toto přání, abychom provedli skutečné zjednodušení, musíme vyslyšet ty země musí mít eh, nižší míru chybovosti a musí získat za to nějaký bonus pak budou eh, snáze také akceptovat pravidla EU a pokud se nám to podaří, tak to bude znamenat už značný výsledek. Eh, chcete nás informovat o situaci v Mecklenbursku předním Pomořensku, pane Fajci, a potom má slovo paní Ayla Sender. Děkuji vám, paní předsedkyně. Omezení pro sociální fond vzniklo tak, že došlo k chybě, která byla vlastně systematická. Objevovala se již pět let a vlastně nebyly prokazovány reálné náklady, vycházelo se pouze z ceny učebnic a opravdu to byli začátečníci v této oblasti ti, kteří se v tom vyznají, tak vědí, že musí jezdit do jednotlivých škol a tam se informovat. A tento problém, který vznikl, vznikl již několi, po několik let a tak vznikla velká chybovost i když vlastně se jednalo pouze o 2% celkového objemu. A to Eh, to však nebylo vyřešeno v souvislosti se závěrečnou výroční zprávou a právě proto byla tato výhrada eh, či toto omezení, ale závěrem se to eh, vysvětlilo. V Mecklenburgsku Pomořansku máme různé problémy, ale bohužel výroční zpráva pro rok 2005 15 vykazuje zase vysokou chybovost, která souvisí opět s jednou nevyúčtovanou záležitostí a eh, zdá se, že byly také zapracovány neověřené náklady. A to vlastně vedlo k tomu, že tady se vykazovala vysoká chybovost a právě proto máme v různých oblastech statisticky větší, vyšší chybu než v minulosti. Ale my jsme totiž doufali, že došlo ke zlepšení, ale tato jedna chyba byla poměrně závažná. My jsme zjistili, eh, jaká chyba to byla a právě proto jsme zlepšili systémy a nyní také eh, budeme provádět opravu a nyní také se eh, již veškeré chyby opraveny, tedy systematické chyby byly opraveny eh, toho starého opatření, té staré akce a také jednotlivé namátkové akce byly vyloučeny a takže můžeme říci, že z hlediska výdajů e, pro rok 2014 již opravy provedeny nebyly. A nyní e, ještě dokončujeme jednu zprávu a komise také zkoumá otázku, jak můžeme zkontrolovat e, zbyt takové chyby a zde vycházíme z konkrétních prohlášení a ty, tato prohlášení musí být ještě korigováno na, spolk, na úrovni spolkové země. A my doufáme, že také ty, tato prohlášení se nám podaří brzy aktualizovat, tak abychom tak abychom tento problém co nejdříve vyřešili. A my před vypla, před ukončením programu vyplácíme maximálně 95 programu a zbytek potom po veškeré kontrole. Kolegyně Ayala Sender, bitte. Kolegyně Ayala Sender. Děkuji, paní předsedkyně. Tady asi se všichni zhodneme na tom, že to byla velice zajímavá cesta a kde jsme tedy i na tom zasedání v Bundestagu, to byla velice zajímavá schůze. Tam se hovořilo právě o tom problému, který byl v počátcích, tedy problému eh, krize s uprchlíky a mohli jsme tak tedy z první ruky uh, vidět hned i tu míru obav, která tam byla zřetelná. Tedy to, že se nemohlo nějak předvídat eh, takový rozsah té krize a snažili se tedy také hledat eh, i nějakou míru evropské pomoci. A co se týče té schůze, toho projektu v Berlíně, tak to bylo velice zajímavé. Je to součást toho druhu projektu, které bychom měli brát jako takovou základnu pro nějaké další školení, pro podniky, které si přejí vylepšit kvalitu práce, pro mladé třeba v nějakých složitých čtvrtích, třeba z důvodu městské urbanistiky a podobně, kde je zapotřebí tedy činit změny. A v tom regionu eh, bylo také zajímavé eh, sledovat tu diskuzi. Eh, byli jsme přímo v místnosti, kde byla zřejmá vysoká míra očekávání. Byli tam zástupci tisku, regionálních zástupců a určitě by podobná schůze byla zajímavá i v jiných eh, místech Evropy, ať v těch, co se označují za ty dobré nebo za ty špatné, protože z toho vzešlo zejména to, eh, ponaučení, jak my zákonodárci bychom měli eh, připravovat ta ustanovení, aby to mělo pozitivní vliv na naše občany, protože často i ti místní zástupci se nacházejí v nějakém jakoby labirintu, kteří nevědí, kam kráčit, nechtějí mít problémy v oblasti účetnictví a proto tedy částečně pak nemohou ani jaksi dosáhnout těch výsledků, které by očekávali. A pak bych ještě chtěla říci v případu Hamburku, tady eh, byla také zajímavá debata, protože tématem toho bylo právě to, jak v Hamburku také se snažili aplikovat tu otázku eh, výsledkového rozpočtu a ty potíže, jaká s tím měli. A, ale byli velice transparentní a upřímní, když se nám snažili vysvětlit, jak je to komplexní, jaké jsou tam potíže, jaká rizika to přináší. Já jsem se hodně ponaučila že to prostě eh, tady nikdo neříkal, že z jednoho systému na druhý se přejde rychle, že je tam opravdu celá řada citlivých kroků, oni to neskrývali, takže to byl prostě ten velký eh, výsledek, který jsme si odnesli eh, z tohoto setkání. Je třeba být opatrní i v tom přechodu na ten výsledkový rozpočet ve chvíli, kdy prostě se snažíme něco měnit, Eh, záležitosti, které třeba důsledně připravit. No a v neposlední řadě bylo také zajímavé vnímat to, jak v regionu, který je označován za ten z nejlepších, tak tam také prostě nastala chyba. Ano, účetní dvůr poukázal na chybu, prostě tady jsme vždycky všichni perfektně až do chvíle, kdy přijde účetní dvůr a poukáže, že je tam chyba. To bylo pro mě zajímavé, protože prostě to je většinou region, kde nikdy uh, nikdo si nestěžuje, většinou má velké prostředky, ale nastala tam chyba to tak nějak kontaminovalo celý ten zbytek. Takže já bych samozřejmě mohla, jako ty Ingeborg, tady hovořit ze široká, mně se to líbilo. Um, možná my ty země, které máme mnohem menší procentuální hodnotu, tak možná bychom také v příštím roce chtěli být tam, kde jsou oni, ale zatím ty naše procentuální hodnoty jsou nízké. Kdyby byly vysoké, to vypadalo úplně jinak. Pak jsou tu jiné země s nižší procentuální hodnotou, které jsou lepší než ostatní, ale myslím si, že všichni si tím jednou projdou. No a až tedy pak přišla na řadu hlavní město, tedy Hamburg, a oni mají tedy také právo, aby se někdy chybička vloudila, prostě tak se stalo, ale je to otázka také pobídek, pobízet k tomu, aby i ostatní se snažili do toho zapojit, vyhýbat se chybám takže to bylo opravdu eh, zajímavé. No a co mne tedy překvapilo, bylo to, že tedy nový tajemník ministerstva financí nás obdržel s tím radikálním návrhem, že tady bychom tedy jediné, co bychom mohli udělat, je prostě úplně se zbavit DPH. Eh, nezahrnovat do vlastních zdrojů, to by bylo asi příliš radikální a on byl takový enfant terrible, takže se snažil spíše šokovat. A já to tak vnímám, že jak v Německu, tak ve Španělsku, což jsou federální země, tak tam je ta otázka DPA velice citlivá, ať jsou to krize nebo politické změny. A, a bylo by důležité eh, na komisi, na oddělení taxu, tady vědět nějaký harmonogram, kdy tedy to zjednodušení eh, sbírání DPH bude usnadněno, nejenom to prostě jen tak vyhodit oknem ven, ale ta cesta byla opravdu velice poučná, velice pěkně se o nás starali a hodně jsem se tam tedy naučila. Děkuji vám. Já. Ano, děkuji. Já mohu říci, že bylo zajímavé někam přijít a vlastně analyzovat a nalézat jednotlivé problémy přímo na místě. Nyní jsme dospěli na konec našeho programu. Děkuji všem, kteří vydrželi a zítra dopoledne v 9 se opět uvidíme. Končím zasedání. Děkuji.